Okay, ladies and gentlemen, come Dámy a pánové, prosím vás, můžeme přijmout pořad jednání na dnešní večer, takže několik stručných sdělení nyní. Co se týče web streamingu, to asi není dobrý precedent, ale vzhledem k technickým omezením bude toto zasedání nahráno a umožněno online později. Tlumočení máme zajištěno do a ze všech eh, jazyků s výjimkou několika, to tam máte popsáno. A chtěla bych přivítat členy výboru IMCO a ITRE, kteří spolupracovali velice kvalitně na tomto společném dokumentu chci připomenout, že máme dohromady 1287 předložených pozměňovacích návrhů a ještě nepočítám ani stanoviska dalších výborů. A chtěla bych speciálně poděkovat panu Kalasovi za ITRE a paní Gebhardt z výboru IMCO a stínovým zpravodajům každých z těchto výborů za tu velice kvalitní spolupráci a tvrdou práci, takže opravdu ještě chci také konkrétně poděkovat za veškerou pomoc sekretariátu, protože pracovali dlouhé, dlouhé hodiny, abychom se dostali tam, kde jsme dnes večer. Takže máme 54 kompromisních pozměňovacích návrhů. Nevím, zda to vůbec není dosavadní rekord na hlasovacím seznamu, to hned zjistíme. A také bych chtěla eh, poblahopřát celé řadě spoluspravodajů, stínových spravodajů a zpravodajům z dalších výborů, kteří hráli důležitou roli na zasedáních, zejména těch posledních zasedání stínových zpravodajů. Toto zasedání by mělo trvat kolem dvou a půl hodin, nicméně já doufám, že se nám podaří to stihnout rychleji. A ještě bych předala slovo mému spolupředsedovi, panu Jiřimu Buskovi, s kterým jsme měli tu čest na tom spolupracovat. Děkuji, Vicky mohu říci, že se nám podařilo dát dohromady takový klastr osmi výborů, dvou, které byly příslušné a dalších šest, které velice úzce spolupracovaly a byly neustále tedy v kontaktu s těmi příslušnými výbory. To je taková reakce na vlastně nový formát spolupráce v Evropském parlamentu, protože Tady vlastně vnímáme, jak velkou neseme zodpovědnost na, za digitálně jednotný trh a za vlastně digitální unii, protože o tu se snažíme. Takže jedná se o velice významné téma, to si všichni velice uvědomujeme, proto také jsme velice kvalitně spolupracovali. No a musím říct si, kompromisu nebylo jednoduché dosáhnout, nicméně Nyní máme před sebou hodně obsáhlý hlasovací seznam, ale já doufám, že to samotné hlasování nebude trvat tak dlouho, takže nám přeji mnoho štěstí do těch nadcházejících hodiny a 20 minut. Takže já budu předsedat první polovině hlasování a kolega Buzek té druhé polovině a bude to tedy probíhat na základě společného postupu. Ještě ale ráda bych schválila zasedání, zápis zasedání z 1. prosince. Pokud do konce tohoto zasedání nebude mít nikdo nic proti, tak bude zápis schválen. A tímto tedy můžeme přejít k hlasování. Chci připomenout, že tu máme tedy 180 hlasů celkem. Ještě nějaké připomínky? Ano, paní předsedkyně, já bych chtěl připomenout, jak jsem ostatně již řekl i sekretariátu, že pozměňovací návrh 396 není pokryt kompromisem 14a a budeme muset o něm hlasovat individuálně sekretariát již byl informován the secretariat. Sekretariat mi sděluje, že tedy tento váš návrh 396 je pokryt kompromisem 14a. Paní předsedkyně se omlouvá kompromisem 3b týkající se politiky konkurenceschopnosti. To znamená váš návrh 396 politika konkurenceschopnosti a zejména tady podstatná část tohoto vašeho návrhu je obsažena v kompromisu 3b týkající se konkurenceschopnosti. Ještě k tomu někdo něco má? Pokud ne, tak můžeme přistoupit k samotnému hlasování. So compromise amendment one. Kompromisní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 177, kdo je pro, proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 187, kdo je pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 3A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 3B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 2, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Okay, close, close the vote. That's... Takže padá. Pokud to bude opravdu těsné, tak to prověříme. 2, 3, 6. Kdo je pro? Paní předsedkyně se omlouvá. 2, 3, 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. One more. Close. Zavírám hlasování, takže padá. Návrh 236, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověřujeme. Close. That falls. Amendment 241. Pozměňovací návrh 241, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Tento návrh padá. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 4a, kdo je pro? Proti? pověříme. Okay, that falls. Tento také není přijat. Zaměstnanost 12 a 35. Dodatek 25, o tom budeme hlasovat pouze pokud ten nadcházející bude padat, vrátíme se k tomu. Nyní 47, kdo je pro, proti. Ample 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, nepřijat. Paní předsedkyně se omlouvá, prověříme. Sorry, my mistake. Oh. Takže přijato odstavec 4b 276 276, kde pro, proti, zdrželi se padá. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6a, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 330, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Strana 29, návrh 364, kde pro, proti, zdrželi se, můžeme ji prověřit, prosím. Návrh 364. A přijato. Kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozměňovací návrh 401, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. That, that falls. Padá, protože tady máme oddělené hlasování. Návrh 402 a 403, to je návrh na odstranění, kde pro, proti, takže tento také padá. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh EPP, o tom budeme hlasovat až u kompromisu 28. Kompromis 9 na straně 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A dodatek kompromisu 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, prosím, dodatek, kdo je pro, proti a prověříme. Sorry, there's one SND too many. Máme o jednoho člena SND navíc. Takže prosím jednoho člena SND, aby přestal užívat kartičku, možná nějaký náhradník za SND. Um, not A nepřijato. Ne, paní předsedkyně se omlouvá, takže přijato kompromisní návrh devítka dodatek přijat. 444, to je návrh na odstranění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odstavec 10b, návrh 452, kdo je pro, proti, zdrželi se, nepřijato. 453, kdo je pro, zase návrh na odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 464, kdo je pro, proti, Nepřijato. 465, kdo je pro? Zamítnuto. 466, kdo je pro? Proti zamítnuto. A nyní 467, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Nyní 469, kdo je pro? 469, 470 a 71 všechny dohromady, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13a, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 488, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, přijato. 14a, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A dodatek ke 14a, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 495, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 496, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 497, kde pro. Ne, tady tento padá. 497 padá. 498, kde pro, proti, prověříme. a přijato. Čtyřista devadesát devět, ten padá. Návrh 501, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme. a zamítnuto. Návrh 500, kde pro, proti, zdrželi se, myslím si, že také zamítnuto, ale prověříme. Kompromisní návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato dodatek ke kompromisu 15, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pětset třicet sedm. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Takže zamítnuto. 546, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětset čtyřicet sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 548, kde je, a 49 dohromady, kde pro, proti, prověříme. A přijato. Návrh 550, to je návrh na odstranění, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 16c, návrh 585, kdo je pro? Myslím si, že to prošlo, ale prověříme. 500 585. Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 610. Kdo je pro? Proti? Prověříme. A přijato. Návrh 613. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 18a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Kompromis 18a. přijato. A dodatek ke kompromisu 18a. Kde pro? Proti? Také prověříme. Ještě čtyři členové by měli hlasovat. Uzavíráme hlasování. A bylo to těsné. Zamítnuto. Návrh 622, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zamítnuto. 24, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Přijato. Kult 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že zamítnuto, ale ověříme. Zamítnuto. Kompromis 18b, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dodatek ke kompromisu 18b, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní předám předsednictví panu Buzekovi. Děkuji, Vicky. Okay. So let us... Takže budeme pokračovat. Eh, pozměňovací eh, návrh 633 pro, eh, proti zdrželi zamítnuto. 630 4 pro eh, je zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro e, přijato. 19a pro proti zdrželi přijato. Da, dodatek ke kompromisu 19a, kde pro proti zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 668 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Pozměňovací návrh 694, kde pro, proti, zdrželi, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 697 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, přijato. Doplně kompromisu 20 pro, proti, zdrželi, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 729. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi, přijato. Doplněk kompromisu 21, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Bohužel to musíme ověřit. Je to doplněk tedy eh, jedna ke kompromisu 21. Končím hlasování. Přijato. Eh, doplnění 2 ke kompromisu 21. Kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Stejnou většinou. Kompromis 22, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 22 a nový, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh 800, kde pro? Osmset, kde pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 802, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 803 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Blok CA, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Doplnění k 1 k kompromisu 24 pro, proti, věříme, Končím hlasování. Přijato. Doplnění 2 ke kompromisu 24, kde je pro, proti, zdrželi, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Eh, doplnění ke kompromisu 25, že pro, proti, eh, zdrželi, věříme ještě jednou. Um, doplnění ke kompromisu 25. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 919, kdo je pro? Kdo je pro? Hmm. Proti? Zdrželi? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 26, kde je pro? proti, zdrželi, přijato. Doplnění 21 ke kompromisu 26, kdo pro, proti, zdrželi, přijato, ale ověříme pro jistotu. Doplněk 1, kompromis 26. Přijato. Komprom, eh, doplnění 2, kompromis 26, kde je pro, proti, zdrželi, věřím ještě jednou. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 942, je pro, proti, zdrželi, věříme. 942 končím hlasování. Zamítnuto. 944, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Ověřujeme 944. Končím hlasování. Zamítnuto. 954 pro, proti, zdrželi, Zamítnuto. Ověříme no, ještě jednou. 954. Zamítnuto. 955, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Eh, ověříme. 955, končím hlasování. Zamítnuto. 969, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. 969. Otevírám hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompropins 27a, kdo je pro, proti, drželi přijato. Pozměňovací návrh 134, 1034, eh, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. 1035, kdo je pro, proti, uvěříme 100 000 35. Otevírám hlasování. Přijato. 1040, e, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 1041 pro, proti, že zam, ověříme to, to je 1041. Končím hlasování. To zamítnuto. Kompromis 28. Ústní pozměňovací návrh k tomuto kompromisu. Nějaké námitky? Můžete to přečíst? D odmítá všechny pozměňovací návrhy. Takže budeme hlasovat bez ústního pozměňovacího návrhu, kompromis 28, bez ústního pozměňovacího návrhu, bude pro, bude proti, zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 1071, kdo je pro, proti, Věříme 1071. Končím hlasování. Zamítnuto. 1084. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 1084. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 29, kdo je pro? Proti zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 1103, kdo je pro? Proti zamítnuto. Kompromis 30, pro? Proti zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 1128 zamítnuto, kompromis 31 pro, proti, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 1157, kdo je pro, proti, ověříme, 1157. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 33 pro, proti, přijato. Návrh 1185 pro, proti, žili přijat. 1194 pro, proti, přijato. 1199 pro, proti, zdrželi. Ověříme. 1199. Končím hlasování přijato. 12.02 pro, proti, zdrželi, uvěříme. Končím hlasování. Kompromis 33a pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 33b pro, proti, přijato. 33C pro, proti, drželi přijato. doplněk 1, kompromis 33C pro, proti, zdrželi přijato. Doplněk 2, kompromis 33C pro, proti, přijato. kompromis 33D pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 34 pro, proti, žili přijato. Um, ehm, 12.38 pro, proti, drželi zamítnuto. 12.42 pro, proti, drželi, ověříme 12.42. Končím hlasování zamítnuto. Kompromis 35 pro, proti, byli přijato. Kompromis 35a pro, proti, přijato. 1252 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi, přijato. 36a pro, proti, přijato. 1265, kdo je pro, proti, zdrželi. Budeme hlasovat elektronicky. 1265. To je změňovací návrh koncovacímu seznamu 1265. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 37 pro, proti, přijato. 1277 e, pro, proti, zdrželi. To věříme. 1277. Zamítnuto, ale uvěříme to. 1281 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 1281 Pro, věříme, končím hlasování. Zamítnuto. 1285 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 0 pro, proti,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 accepted probably. Yeah. I close the vote. Accepted, of course. One sixty-two in favor. Against. Abstention. <coughs> Let's check it. One. ověříme 162. Končím hlasování. Zamítnuto 165 pro, proti Uvěříme. Končím hlasování. To je zamítnuto. Nyní, kolegové, musíme počkat do 7.20, do 8.20, do 8.20. Co si o to myslíte? Pokud chcete, můžeme hlasovat. Takže Vicky chce hlasovat elektronicky, otevírám hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Vážení kolegové, Ne, nevidíte, že by se usmívali naši dva uh, zpravodajové, tak se prosím postavte. Vidíte, že jsme vytvořili obrovský klastr spolupráce a máme před sebou spoustu legislativní práce. Jsme připraveni na výbornou spolupráci minimálně mezi šesti výbory Evropského parlamentu. Děkuji vám. Mrzí mě, pokud máte schůze v 8 hodin, tak tam a musíte tam jít. Ví, že jste byli připraveni tam nejít, ale chtěli jste sedět tady. Vicky, Dámy a pánové, gratuluji, šťastné veselé Vánoce. Doufám, že se uvidíme na plenárce v lednu. Náš zpravodaj chtěl něco říct. Vážení přátelé, chcete něco říci, zpravodajové? Chcete něco říci?